Um, Takže zpráva z trialogu. SRM. Třetí trialog o tomto nařízení proběhl 26.9. a mimo jiné se soustředil na požadavky na podřízený dluh, strukturované nástroje, kooperativy a předchozí technická práce, především strukturované papíry a zase spolupracující skupiny. Navrhli jsme pozněvací návrhy, které budou eh, ještě dále rozpracovány před technickými zasedáními a následně na trialozích. Teď body 4, 5, 6 na pořadu jednání a to Evropský orgán dohledu. A máme tady pana zpravodaje Karase. Pervonš PV zrovna domluvila v plénu, takže asi za chvíli přijde. Už přišla dokonalé, takže Otmar má slovo. Chcete, aby začala Pervanš? Je Pervanš připravena, nebo chcete, aby začal Otmar? EPP první, ale on je, gentl- on je gentleman, takže pane předsedo. Otmar Karas má slovo, dámy a pánové. Dnes se koná první diskuse po prezentaci stavu Unie eh, pana Junkra a mým cílem je, aby dohled na trhy byl transparentnější a efektivnější a chci také posílit konvergenci v EU. Je naším společným cílem, abychom evropský dohled a také stanovování norem stanovovali efektivněji a také transparentněji. My potřebujeme rozumné rozdělení úkolů a musíme také zohlednit slabiny a silné stránky určitých orgánů. A tady se to netýká toho či onoho, tedy není to v rozporu, ale jde o to, aby všechny úrovně mohly přispět ke splnění společného cíle. A já bych jako jako dědic této materie od Burka La Balce bych chtěl požádat kolegyně a kolegy, aby všichni společně spolupracovali ke třem balíčkům eh, od komise byly z zpracovány tři návrhy zpráv a bylo předloženo obrovské množství pozměňovacích návrhů přes tisíc. Moje spolu zpravodajka a já navrhujeme, aby 1306 pozměňovacích návrhů bylo rozděleno na tři kategorie. Za prvé, buď to polovina pozměňovacích návrhu se týká úplně jiných věcí. To znamená, že my jsme se zatím neschodli, protože pozměňovací návrhy vlastně nebyly předloženy k návrhu zprávy, ale máme dobrý základ, na které můžeme budovat. To znamená například můžeme zlepšit legislativní proces a větší zodpovědnost a také může mít evropský dohled eh, také větší hlas na mezinárodní úrovni. A druhá kategorie je z našeho hlediska, jsou ty návrhy, které mění návrh zprávy, například u strategického plánu dohl, dohledu a u pre-reviews a potom také u otázek outsourcingu a delegace. U eh, otázek žádajících eh, finančních ústavů. A třetí kategorií jsou ony pozňovací návrhy, které byly předloženy k tématům, které nejsou finálně pojednávány ve zprávě. A k tomu patří témata, u kterých nebyla dosažena dohoda mezi mým předchůdcem a Pervanš Beresovou a také k, to se týká například otázky governance, otázka přímých kompetencí ESMI, také zohlednění faktorů ESG a rizik k udržitelnosti. K jak, do jaké e, míry má také soukromý sektor přispívat k financování. My všechny tyto otázky nemůžeme vyřešit v rámci tedy naší práce spolupravodajů nyní nastala doba, kdy společně musíme předložit kompromisní návrhy, ale to to předpokládá, že musí se procesu účastnit všechny frakce. Pravděpodobně se nedohodneme na všem, ale jestliže budeme mít politickou vůli a ochotu ke kompromisu, tak si dovedu představit, že urazíme velký kus cesty společně. A pak můžeme vstoupit do jednání s radou pro naší frakci je důležité, aby proporcionalita v rámci ESI byla posílena. Strategický plán také by měl být zohledněn na národní úrovni. EPP chce, aby také byla posílena přeshraniční dimenze Dále u delegace chceme koordinaci s národními orgány, u governance chceme efektivní rozhodování bez zbytečné eh, byrokracie, také chceme se vyhnout eh, konfliktu zájmu s finanční politikou, také chceme vyšší transparenci, chceme možnost omezeného pozastavení eh, aktu na úrovni 2 a také chceme trv, zohlednit trvale udržitelné obchodní modely ale nechceme u tématu udržitelnosti vylít dítě s vaničkou. A jak již jsem řekl, tak nejdříve navrhuji, abychom postupovali eh, podle těchto tří kategorií a v, rámci, v jejich rámci eh, zpracovali kompromisní návrhy, které budeme projednávat se stínovými zpravodaji. Já žádám také všechny stínové zpravodaje, aby se tohoto procesu a diskuse aktivně účastnili. Děkuji vám. Thank you. Now, Děkuji. Nyní paní spoluspravodajka, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové a kolegyně. Pracovala jsem na tom s velkou radostí a konec konců práce může být s radostí. Velmi ráda jsem s kolegou spolupracovala a je mi líto, že už nebudeme kolegové v rámci této agendy, ale velice ráda budu pracovat na této agendě dále s Otmarem Karasem, protože Máme za sebou dlouhou historii společné práce a myslím si, že to bude dobrý základ pro naplnění společného cíle. A tento společný cíl by nás měl zajímat všechny ve všech vyjednávacích týmech. Tak, abychom byli schopni naplnit ten harmonogram, protože pokud ne, tak se nám nepodaří přijmout tuto revizi před koncem volebního období a zahájit jednání s radou. Byť tedy nemáme úplně pod kontrolou harmonogram rady, tak si myslím všichni uvědomujeme, jak je to důležité a a Marka Karas konec konců také zmínil, že i předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie vypichuje důležitost této reformy a toho, že je potřeba, aby doběhla před koncem volebního období. K pozněvacím návrhům. Těch je opravdu hodně a jsou velmi různorodé. Na jednu stranu potvrzují to, co jsme říkali i my s Otmarem Karasem, že tedy existují oblasti, na kterých se nezhodujeme a je potřeba zblížit postoje. Kromě toho v pozněvacích návrzích také vidím i potvrzení určitých doplňkových bodů. Přispěl jsem k tomu konec konců i já, a týkalo se to právě těch kritérií trvale udržitelného rozvoje anebo ochrany spotřebitelů. To je podle mě průřezová problematika v této legislativní oblasti. Potom spolu s pravodajové, tedy my, jsme ještě v původní verzi neušetřili určité věci, na které stojí za to se podívat a jsou v pozněvacích návrzích. Jenom krátce ke dvou z nich. Za prvé, jak zajistíme, aby ESMA byla schopná zpracovat to, co bylo odhlasováno ve zprávě Danoty Hübner o budoucí úpravě rozsahy clearingu. A jestli to bude možné zapracovat do ESMY. A ty též otázky se budou také týkat trading venues, což je také otázka, ke které jsem předložila několik pozněvacích návrhů. Pak je tam ještě nový návrh. Vyjednávací tým je bude muset vzít v úvahu. A to, že v září Evropská komise nemožná tak úplně stáhla svůj návrh, nicméně jej upravila. Takže my jsme dostali text jinými slovy a ten text byl nyní novelizován a to z eh, iniciativy Evropské komise, aby vzali v úvahu potřebu konat tváří v tvář eh, v novému vývoji a boji proti praní špinavých peněz a posílit v tomto smyslu tento orgán. A teď my se musíme podívat na to, do jaké míry to všechno dáme dohromady. Já jako spoluspravodajka jsem předložila určitý počet pozněvacích návrhů k tomuto novému textu, protože mám za to, že role těchto orgánů při praní špinavých peněz by měla být jasně identifikována. A pak je tam ještě další nová věc, která se objevuje v řadě pozněvacích návrhů. A musím se přiznat, že jsem tím nebyla úplně přesvědčena, ale jsem připraven o tom diskutovat s kolegy a s kolegyněmi. Říká se tomu hezky česky no action letter. Je to něco, co existuje ve Spojených státech a zákonodárci to v podstatě umožňuje, aby, ukaz, aby eh, aktérům na trhu ukázali, že v danou chvíli anebo kvůli nějakým problémům s interpretací zákonného textu se ještě nebude uplatňovat ta právní úprava. Já mám za to, že v Evropské unii to nepotřebujeme. Protože už jsme několikrát prokázali, že jsme schopni přizpůsobit legislativní text, ať už to je na první nebo na druhé úrovni, a přizpůsobit se tím okolnostem. Na druhou stranu si myslím, že by se tím vytvářel prostor pro všechny lobbysty pro aktéry na finančním trhu, kteří prostě si najdou nějakou maličkou chybu v legislativě a budou chtít následně, aby se ta legislativa neuplatňovala. Takže já mám za to, že bychom tím zatížili tento text chybou a nelíbilo se mi to. To je tedy můj dnešní postoj. Uvidíme, k jakým kompromisům se nakonec dopracujeme, ale v každém případě jsem chtěla využít této příležitosti a sdělit vám to. Kromě toho ještě budeme muset vyvážit tento text, který se týká Evropské rady pro systémová rizika. Musíme vzít v úvahu stanovisko ústavního výboru a rozpočtového výboru, protože v podstatě celá ta diskuse bude, se bude týkat řízení tohoto orgánu. Jestli se má omezit nebo rozšířit role předsedy cent, guvernéra centrální banky, anebo jestli tento výbor má mít k dispozici veškeré uh, služby, Evropské centrální banky a následně bude mít větší autonomii vzhledem k tomu, že zde existuje riziko ohrožení provádění měnové politiky. O tom bude potřeba ještě vyjednávat. V každém případě se mi zdá, ale že se nám to podaří. Tolik tedy pár připomínek na úvod z mé strany a chtěla jsem jenom nakonec vyjádřit souhlas se svým spoluspravodajem v tom, že když vezmeme v úvahu ambiciozní harmonogram a tak naše pracovní metoda musí být nastavena od teďka tak, aby bylo možné do toho zapojit zástupce jiných skupin a pracovat opravdu týmově v tom vyjednávacím týmu. Byť pochopitelně tedy jasné, aby spolu ve spolu spolupracovala, ale platí to i pro ty ostatní. Děkuji. Děkuji. A nyní za skupinu ALDE pan Klic. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat oběma spolu zpravodajům za vykonanou práci. Na začátku chci hned říci, že jsem ještě se neseznámil s 1300 třema sty pozňovacími návrhy. Já chci pouze nyní říci, co si myslím nyní. Já také s napětím očekávám to, jaké kompromisní návrhy budou předloženy. Tato materie je velice důležitá. To souvisí také s tím, že nedostatečný dohled byl také částečně zavinil finanční krizi před deseti lety. A e, tato materie velice tak složitá, protože se jedná o velice komplikovaná témata a také komise předlažila ještě další téma týkající se praní špinavých peněz. Nevím, zdali to v příslušné době zvládneme, ale cílem by mělo být, abychom se dohodli do konce tohoto roku. Máme tady tři oblasti to jsou kompetence a pravomoci evropských orgánů dohledu, governance a potom financování a Potom je možná ještě zvláštní téma Evropská rada pro systémová rizika u pravomocí je mi jasné, že potřebujeme větší koordinaci na evropské úrovni. Neměli bychom eh, vytvořit eh, sub super dohled nad dohledem, ale potřebujeme určitě větší koordinaci, potřebujeme někoho, kdo bude propojovat a porovnávat strategické plány národních orgánů a e, tím nastolíme vyšší evropskou úroveň. A dále je pro mě také jasné, že Musíme také více zohlednit ochranu spotřebitelů, protože doposud nebyla ochrana spotřebitelů dostatečně reflektována. To je věc, kterou dlužíme občanům a také to můžeme občanům dobře prodat jako eh, dodatečnou hodnotu Evropské unie a tím pádem by bychom mohli například nebezpečné produkty stáhnout z trhu, jestliže budou takto zařazeny. A tím pádem opravdu bychom na evropské úrovni dosáhli přidané hodnoty. Já tady chci dát eh, pervanč jeden konkrétní příklad. vy víte, že Usage Kip bude končit v příšl, eh, příslušném roce a má to být nahrazeno Pripsky. Ale my víme, že tam je ještě hodně mezer. Tato eh, nová legislativa není zrovna šťastná a právě proto by mělo smysl formou no action letters prodloužit používání usage kits. A my samozřejmě nechceme nahrávat lobbyistům a sedat jim na lep. A tady si myslím, že na to jsme dostatečně chytří. U ekvivalentních rozhodo, rozhodnutí je mi také jasné, to jsou ekvivalentní rozhodnutí vůči třetím státům, tak tady by orgány by měly mít možnost rozhodnutí pro Evropskou komisi připravovat. A poslední téma kompetence a pravomoci je třeba zabezpečit, že delegování, o kterém hovoří komise, nemu, by nemělo být chápáno jako autorizace ex ante, ale jako autorizace. Je třeba zabezpečit, aby legislativní proces byl zlepšen tam, kde v něm byly ještě mezery. To je úroveň 2 a 3, neboť na těchto úrovních eh, se někdy postupovalo tak, že musela být úroveň jedna změněna. A pokud se týče governance, tak tady se obávám toho, tady jsem v menšinové pozici, ale já osobně jsem pro efektivní Evropskou radu pro systémová rizika. Ať bude mít tři nebo čtyři členy, to není rozhodující, ale já jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme takovouto radu, která bude rychle rozhodovat a nestačí, abychom čtyřikrát eh, za rok se sešel Board of Governance a pak rozhodl. A tady by také by měla být E, více zastoupena strana, e, která bude hájit ochranu spotřebitelů. Takže takže je třeba je také správně honorovat. Já si myslím, že jim můžeme klidně přiklepnout 500 euro za den a nestačí hradit jenom cestovní náklady. A u Executive Committee, tedy tato Evropská rada by měla zasedat minimálně pětkrát eh, za rok, se říká, ale já si myslím, že by měli zasedat minimálně dvakrát za měsíc a předseda by měl mít také možnost rozhodovat. A pokud se týče rozpočtu, tak Tady jsem předložil dva návrhy, ale jsem ochoten o nich jednat. Zdali z, zůstaneme u rozhodnutí, které již padlo, uvidíme. Bohužel vypadl mikrofon. Takže e, rozpočet, zdali to bude 35 nebo 65 a když tedy odvětví se nebude e, zúčastnit, e, to je mi jedno, a ESB, tak tady navrhuji, aby předseda Ekonu byl také Eh, s eh, členem SAB. Děkuji. Thank you for the greens. Děkuji a za zelené si berete slovo vy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za našeho stínového zpravodaje Svena Gigolda chci poděkovat spolu zpravodajům za odvedenou práci. Pokud jde o zprávu a nezávislou zprávu pro ty tři dozorčí orgány z hlediska našich priorit, Zpráva těch tří institucí by se měla posílit, a to naléhavě. A návrh komise na nezávislou výkonnou radu v tom odpovídá. Většina pozměňovacích návrhů se tak ubírá tímto směrem, ale návrh 725 navrhuje nahrazení výkonné rady polo eh, nezávislým orgánem a další pozměňovací návrh to chce úplně zrušit. My doufáme, že spolu s s tím souhlasit nebudou. Pokud je o volbu členů, souhlasíme s jednoduchým rámcem. Evropský parlament by měl právo vznést námitku nejenom vůči těm, kteří jsou na uším seznamu, ale těm, kteří byli vybráni dozorčí radou snad podle pozměňovacího návrhu 736. Oba spoluzákonodárci pak mají stejné postavení a vyhneme se zbytečně komplikovaným strukturám. Co se týče ochrany spotřebitelů, kromě zprávy, v našem návrhu chceme posílit mandát ESA, pokud jde o ochranu spotřebitele, chceme zajistit, že větší část zdrojů bude věnována právě tomuto úkolu. Jeden zásadní krok je posílit jejich zastoupení ve skupinách zúčastněných stran. Tam bývají málo zastoupeni, Není to kompenzováno, myslíme si, že tento záměr se odráží v návrhu zprávy a také v návrzích 667 a 665. Pokud je o udržitelnost, měli bychom mít vyšší ambice, pokud je o integraci aspektů udržitelnosti v mandátu ESI a praní špinavých peněz. Tady je také důležité rozšířit mandát ESA, aby plnila úkoly i v této oblasti a chceme, aby evropský finanční dohled měl větší pravomoci. Dohled nad třetími zeměmi chceme podpořit snahu spolu s pravodajů, abychom podpořili všechny tyto věci v třetích zemích i na evropské úrovni a vyhnuli se škodlivé arbitráži. Myslíme si, že zásadně bychom abychom měli skutečný evropský přístup k záležitostem třetích zemí, zvláště vzhledem k Brexitu. A jsme proto proti takovým návrhům, jako je návrh 939 a 930, které se snaží zabránit nezbytnému posílení na evropské úrovni. A poslední věc, ESRB, revize ESRB, navrhovali jsme lepší viditelnost a nezávislost ESRB na, nezávisl, na Evropské centrální bance. Vidíme také pozměňovací návrh, na, který se týká postavení ředitele. To, to jsou stejné věci. Myslíme si, že makrofinanční rizika by se měla budoucnu řešit účinněji přes nezávislého předsedy ESRB. Už budu končit. ESRB dostává nebo dostávala eh, podporu od ECB, nicméně teď je potřeba zabránit konfliktu zájmu, protože by to oslabilo pověst ESRB a tím také účinnost makroekonomické politiky v EU. Doufáme, že eh, vyjednávání budou plodná a děkujeme oběma spoluzpravodajům. Děkuji. Zague? Ne? EFDD? Takže ENF Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat spolu zpravodajům. Jedná se o velice komplexní téma, které je velice významné, to již bylo dnes řečeno a já chci zdůraznit, že potřebujeme novou revizi, protože nedostatečná koordinace a synergie mezi dohledovými orgány vedla také k finanční krizi v Evropě. Proto je důležité, abychom dohled nad finančními trhy fungoval v Evropě transparentněji a efektivněji a také, abychom posílili konvergenci eh, v rámci spolupráce eh, všech eh, národních orgánů. A pokud se týče fondu, tak tady musíme postupovat transparentně, protože tady nemáme zatím žádné hodnocení. Já se domnívám, že tento krok by mohl ohrozit finanční eh, průmysl v Evropě. A pokud se týče EZI, ta že by měly být eh, vyškrtnuty určité kompetence a také podle mého názoru článek 31a by mohl být vyškrtnut, ale určité jiné návrhy se mi líbí a také souhlasím s tím, aby ESMA tak také eh, se zabývala eh, dohledem eh, nad obchody se třetími zeměmi, protože také ESMA může podávat a dávat další doporučení. Máme opravdu dobrý právní rámec pro investiční fondy a pravidla jsou také dobře stanovena, takže to nemusíme dále analyzovat. A dále se díváme kriticky na roli ESMI u NCS a říkáme si, zdali by NCS by to neměli řešit sami a zdali by to nebylo lepší. ESA by také neměla mít e, možnost dožadovat si údaje od jednotlivých e, orgánů a subjektů, ale měla by jít před e, prostřednictvím národních orgánů. A je, jde tady o to, aby jasně e, bylo v článku 106 formulováno, že se jedná o dobrovolnou věc a to je například také konzultace. A také doporučujeme, aby aby technická diskuse byla oddělena od politické diskuse eh, a těšíme se na další spolupráci mezi eh, stínovými zpravodaji a také spolu se spoluspravodaji. Thank you. Děkuji. We uh, move to... A nyní catch the eye. Nina Gill. Děkuji. Já chci říct, že mám skutečné výhrady vůči návrhu spolu zpravodajů a byla bych věčná, kdyby mi vyjasnili výraz, který navrhli, nebo te, funkční období. Navrhli 8 let pro předsedu ESA a já mám obavy, že vhodný kandidát se skutečnou expertízou nebude ochoten zavázat se na 8 let. A mě by zajímalo, proč se takto spolu spravedové rozhodli, protože já myslím, že obnovující se čtyřleté období spíš odpovídá tomu, jak to v tomto odvětví chodí. A druhá věc, já vím, že se snažíme řešit dohled ve vztahu mezi NCA a EBA podle článku 31a ale myslím, že s tím souhlasit nemohu. Teď to funguje dobře, to rozdělení pravomocí, a bylo to také v rozporu s cíly CMU a myslím, že zpravodajové se to snaží řešit, nicméně tady pořád ještě hodně otazníků, jsou tady zmatky. Bylo by dobře, kdyby se to vyjasnilo, jak postupovat. A poslední věc, souhlasím s návrhem Pervánš, že praní špinavých peněz by tam zahrnuto být mělo. Ve výboru TAX jsme o tom taky jednali a je důležité, aby ESA měli určitou roli v oblasti praní špinavých peněz. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě někdo? So... Takže zpravodajové, kdo chce začít? You, oh, you would like to... Vy chcete něco říct? Takže máte slovo. Thank you, Chair. Sorry. Děkuji, pane předsedo, mluvám se za spoždění, vás jsem na plenárce. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za ten neuvěřitelný počet předložených pozměňovacích návrhů. Chtěla bych pár zdůraznit. Jsou to ty, které se týkají nařízení o benchmarkingu. Za prvé, regulovaný benchmark pro data. Ukázalo se, že tato oblast není jasná. A to by mohlo mít dopad na benchmark pro třetí země z EU, to, co stanoví EU, aby se to vyřešilo. My jsme navrhli tři pozměňovací návrhy, aby se zajistilo, že ten takzvaný regulovaný data benchmark se dá využít v Unii a že to nenaruší trhy. Aniž bychom se vzdali toho nejdůležitějšího aspektu, což je finanční stabilita. A druhá věc, to se týká zásadních benchmarků, jako je třeba Libor. Já vítám, co udělala příslušná pracovní skupina. Opravdu se snažila zajistit plynulý přechod na bezpečnější a spolehlivější hodnocení rizik. Kromě toho, myslím, že ESTA bude představovat vhodný orgán. Máme tady dlouhé přechodné období a to je dobře, aby ten přechod byl plynulý. Prodloužení přechodné období o dva roky umožňuje minimální narušení trhu, omezuje to riziko pro finanční systém. A proto chci vás dva vyzvat, abyste zapracovali tyto pozměňovací návrhy do kompromisů a abyste také dokončili alespoň tuto část revize ESA co nejdřív. Tolik mé poznámky. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Komise? Pokud vím, tak si chcete vzít slovo, je to tak? Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem z Evropské komise. Mnohokrát děkuji především Evropskému parlamentu za veškerou podporu. My to v této oblasti opravdu potřebujeme a děkujeme za všechny návrhy. Ještě procházíme všechny pozměňovací návrhy a v této diskuzi chci navázat na tři věci, které zmínilo několik europoslanců. První se týká AML, neboli boj proti praní špinavých peněz. Ten návrh jsme předložili před pár týdny, protože máme za to, že je to velice důležitá oblast. Musí se tam s tím něco udělat. Jak vidíme v tisku, je stále více důkazů, protože v této oblasti je potřeba něco udělat a to rychle. Rozhodně dává smysl, aby to proběhlo společně s revizí ESA. A proto jsme ten návrh předložili jako změnu nařízení o ELISA. To jsou změny, které jsou navíc k revizi ESA. Tento návrh doplňuje to, co navrhujeme v revizi ESA o, ke zprávě a k pravomocí. pravomocem. My si myslíme, že ty dvě věci jdou ruku v ruce. Druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, se týká ochrany spotřebitelů. Je mi jasné, že vám na tom velmi záleží. I my s tím souhlasíme. Byly tady třeba návrhy které se týkaly pravomocí zasahovat do produktů. My si myslíme, že tím se posílí smysluplnost opatření ESMA u produktů. Už něco můžou dělat, ale ještě se to posílí. A třetí téma, které tu zaznělo, jsou ty takzvané no action letters. To se objevilo nedávno v debatě. Z právního hlediska není snadné něco takového implementovat. My jsme o tom diskutovali s naším právním útvarem a chci říct, že to nejde udělat paušálně v nařízeních o financování. ESA už teď mají v tomto sektoru určité nástroje a evropské orgány, evropský orgán dohledu už teď má pravomoc spustit přehodnocení opatření na úrovni 2, pokud zjistí, že na trhu došlo k určitému vývoji, který si to vyžádal. Ale by to bylo jako paušální opatření pro financování, to by bylo opravdu těžké z právního hlediska. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A než dám slovo zpravodajům, tak se chci vyjádřit k tomu, co říkal pan Klinc o pozněvacím návrhu předsedy Evropské Evropské rady pro systémové rizika, tak eh, já se k tomu nebudu vyjadřovat, ale měl bych určité pochybnosti, kdyby měl jaksi tyto dvě souběžné funkce. Tím se chci také vyjádřit k tomu, co říkali zelení a pan Bals k Evropské radě pro systémová rizika. Buďme prosím obezřetní. Při změně rovnováhy, na základě které může dostávat podporu od Evropské centrální banky. Takže ten šéf sekretariátu by mohl dostat v řídící radě hlasovací právo a také v obecné radě. Ale pokud tam zavedeme takový postup, na základě kterého budeme mít výkonného ředitele, tak se tím rovnováha změní, takže bychom se měli zamyslet nad tím, že ta rada by už nebyla v Evropské centrální bance, takže nevím, jestli je v našem zájmu tam přidat eh, další institucionální komplikace vzhledem k tomu, že ten systém už tak jako tak má více středů. Nicméně je to jenom ke zvážení zpravodajů a vyjednávacích týmů. A nyní mají slovo zpravodajové, kdo chce začít, Pervenche anebo Otmar. Otmar, prosím. Pane předsedo, Nejdříve bych chtěl poděkovat vám za vaše slova a také děkuji za připomínky kolegyň a kolegů. Myslím si, že musíme brát všechny připomínky v potaz, ale diskuse také ukázala, že situace je napjatá, ale také ukázala, že to myslíme dobře, protože návrhy, které padly, nebyly pouze návrhy proti, ale v zabývali se, se závěry z určitých návrhů. Musíme to vidět opravdu zesíťovaně, musíme vidět celou provázanost mezi eh, evropskou a národní úrovní, mezi jednotlivými orgány dohledu a tak dále. Proto děkuji za vaše návrhy já se chci vyjádřit ke dvou návrhům. To je 8 let a v současné době máme 5 plus 5 a moje zkušenost říká, že vždy, když dojde k novému jmenování, tak jsou tady obavy z toho, že nezávislost není stejná jako v druhém období. A právě proto jsme si řekli, že bychom Eh, snížili celé období nominace, ale od prvního dne by byla zajištěna nezávislost. My to děláme tak u nás a udělali jsme s tím dobré zkušenosti, jak pokud se týče kontroly, tak i serióznosti postupu. A potom také chci říci, že jsme vzali v pot dotaz návrhy komise týkající se praní špinavých peněz. E, tyto návrhy nebyly součástí první várky návrhu, ale nyní k ním byly přiřazeni a právě proto koordinátoři ke konci tohoto týdne se tímto budou zabývat. My budeme diskutovat také o tom, co chce výbor Libe ale my se domníváme, že hlavním výborem by měl být ekon. Ale především bychom této materii měli diskutovat společně, ale postupy by měly být oddělené. E, e, jsou to dvě zprávy, které jsou sice propojeny, a nadále tedy budou eh, na této materii pracovat dva zpravodajové, ale budeme samozřejmě diskutovat paralelně, tak abychom obě dvě témata uzavřeli co nejdříve my se spolu s pravodajkou využijeme čtvrtek a budeme dále analyzovat tuto materii a budeme se tím dále zabývat a předložíme další návrhy. Děkuji. Pervanš? Ehm, merci. Děkuji. Vidíme v pozměvacích návrzích, které skoro všechny podporuji, a v příspěvcích, které tady dnes zazněly, že tady existují potvrzené těžkosti. Nicméně existují zde i silné tendence zlepšit původní návrh Evropské komise a dopracovat se ke kvalitnímu textu. Jedna věc nebyla zmíněna a přesto je důležitá. A to příspěvek Evropského parlamentu z iniciativy spoluzpravodajů, ale také na základě příspěvků ostatních k celému systému pokynů a doporučení a odpovědi na otázky, ke kterým komise se v návrhu nevyslovila, ale určitě tady máme bohaté zkušenosti, na základě kterých budeme moci předložit své návrhy. Řada vystoupení se týkala ekvivalence a třetích zemí. K tomu jsem chtěla říci, že už jsme k tomu předložili první nástřel vyváženosti, vyváženého řešení této záležitosti. Co se zbytku týče, tak mám za to, že v návrhu Evropské komise máme úzce provázány agentury s prací na vyhodnocení ekvivalentnosti a že to je zcela zásadní věc. A proto jsem velice rád, že byly předloženy určité pozněvací návrhy, které tuto oblast ještě posilují. Teď k oblasti delegace. Tak tady mám za to, že návrh Evropské komise zacházel možná příliš daleko. Nicméně oznámení a možnost identifikovat zeměpisnou působnost a věcnou působnost této delegace je určitě žádoucí a podporuji, abychom se vydali tímto směrem. Co se týče ochrany spotřebitelů, tak tam jsem zaznamenala několik pozněvacích návrhů, které zacházejí ještě za to, co jsem navrhla já, a tedy, že by bylo možné pozastavit či dokonce zakázat produkty, které jsou nebezpečné pro spotřebitele tedy. To si myslím, že je dobrý základ. A teď co se týče záležitosti osmi let, tak úplně souhlasím s tím, co říkal Otmar Karas a ještě bych k tomu přidala, že z pohledu Evropského parlamentu při tom obnovování vidíme zásadní tendenci nehledat nové lidi, ale spíše potvrdit ty zkušenosti, které již byly získány a tedy do určité míry v podstatě tady oslabená role Evropského parlamentu. A takže bych se spíš ubrala tímto směrem, že bychom tam tady měli člověka, který bude na 8 let, že bychom eh, měli větší roli Evropského parlamentu v celém procesu. Co se týče další záležitosti, tak chci jenom potvrdit ten postoj, který jsme navrhli s Burkartem, tedy že určité produkty by byly staženy z přímého dohledu ESMY, na rozdíl tedy od toho, co dělala Evropská komise. Co se týče prospektu, tak tam si myslím, že potřeba se podívat na to, na to čeho je možné dosáhnout. Možná i tady by se dalo najít něco užitečného. Co se týče referenční hodnot, tak tady bylo předloženo několik pozněvacích hodnot, eh, návrhů tedy k benchmarkům, ale nemyslím si, že by stálo za to podpořit návrh na znovu otevření celé legislativy o benchmarkcích, ale co se týče návrhu Evropské komise, tak tam pravda, že je potřeba upravit podmínky dohledu. Nechci hovořit už příliš dlouho, takže děkuji mnohokrát a budu se těšit na další spolupráci a doufám, že ve výboru to budeme schopni odhlasovat ještě do konce roku, aby mohli začít vyjednávání s radou a doufám, že rada potom také zrychlí spolupráci. Thank you. Děkuji. <clears throat> Souhlasím s vaší nadějí. Pátý listopad je pořád přiběžné datum. Je to tedy hodně ambiciozní termín, ale necháme to na spravodajích, aby aktualizovali harmonogram, bude-li to potřeba. V každém případě se ale budeme společně snažit o to, abychom uzavřeli tuto agendu nepříliš pozdě, tak abychom opravdu zanechali konkrétní prostor pro trialogy. A také budeme apelovat na radu, aby práci zrychlila a postupovala minimálně stejně tak rozhodně, jako jsme viděli během dnešní diskuse. Takže děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je výroční zpráva týkající se finanční činnosti Evropské investiční banky. Zpravodajka je Barbara Kappel. Prosím, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že Evropská investiční banka má velký rozsah činnosti, tak já jsem tady měla za úkol eh, formulovat své stanovisko jenom s 270 slovy, což je tedy příliš málo. A já si myslím, že potřebujeme větší, kompaktnější návrh, tak abychom mohli lépe formulovat a uh, Uh, úkoly EIB. Já bych chtěla poděkovat zástupcům EIB za to, že jsem s nimi mohla strávit půl den v Lucembursku a také děkuji za přítomnost zástupce EIB a možná by, pane předsedo, byla také možnost po mém vystoupení a po vystoupení kolegů, aby také vystoupil kolega z EIB a e, naše zpráva je rozdělena na osm kapitol, tak vždy postupujeme, ale to, co je nové, je to, že letos slaví Evropská investiční banka 60 let své činnosti a já jsem si dovolila ve e, návrhu jim e, vyjmenovat určité ta čísla, protože během této doby bylo investováno 1100 miliard euro a také Evropská investiční banka se během těchto 60 let stala největším multilaterálním věřitelem i, dlučník, i dlužníkem. Také FC vykonal skvělou činnost. EFSI schválil během své činnosti skoro 900 projektů s obrovskou finanční kapacitou a vzhledem k tomu, že EFSI byl také velmi úspěšnou záležitostí, tak se nyní pokračuje v EFSI 2 do roku 2020. Někteří z nás byli na počátku skeptičtí, ale myslím si, že čísla nás přesvědčí o tom, že se jednalo o úspěch. A pokud se týče kapitol, tak tady máme kapitolu inovace a kompetence, životní prostředí, infrastruktura, malé a střední podniky. To je mimořádně důležitý bod. Malé a střední podniky, právě u nich Evropská investiční banka sehrává velice důležitou roli mimo eh, domácích eh, bank, které poskytují podnikům eh, půjčky. A potom tady máme také iniciativu ERI. E, Tuto iniciativu zpracováváme také ve vlastní kapitole. To je odolnost. Jde o to, aby také byla zohledněna reakce EU na migrační krizi a také, aby se zdůraznily důvody migrace. Doposud bylo schváleno 60 ery projektů eh, ve výši asi 3 miliardy euro a týká se to asi 350 podniků a bylo vytvořeno a zachováno 100 tisíc pracovních míst. Economic resilience je důležitý pro vytváření pracovních míst, také pro budování infrastruktury a to Eh, proto, abychom podpořili jak místní obyvatelstvo, tak i migranty. Také nesmíme zapomenout na Brexit, protože eh, Spojené království se podílí na EIB 16% a má, existuje předběžná dohoda mezi EIB a britskou vládou o závazcích a také nadále má být chráň, mají být chráněny e, investice ve Velké Británii. Co bych ještě chtěla dodat, to jsou investice do životního prostředí, především Green Bonds. Tady EIB je průkopníkem. Na podzim tohoto roku byl vydán e, pět dluhopis ve výši 500 euro a EIB je také největší emitent eh, zelených dluhopisů. A za druhé eh, také EIB poskytuje půjčky mimo rámec EU. Tady se hrává EIB důležitou roli. 100 eh, nových projektů bylo podpořeno v roce 2017 s objemem 7 miliard euro. A celkově dala EIB e finanční prostředky pro projekty ve výši 23 miliard euro. E, a zde musíme také vidět nov novou roli EIB v souvislosti se strategií pro Afriku a to se týká například ochrany suverén v Africe. A potom také ještě tax compliance. Tady EIB eh, eh, schválila EIB tedy rámec na boj proti eh, praní špinavých peněz a také se to e, například týká agresivního plánování, snižování daní a podobných věcí, ale zde byly předloženy pozměňovací návrhy, budou předloženy ještě další a těším se na další spolupráci mezi zpravodaji. Děkuji. Thank you for the... Děkuji za EPP Werner Langen, prosím. Děkuji zpravodaji, zpravodajce která nyní e, nám sdělila veškerá čísla o EIB. Tento návrh, který byl předložen, mně se nelíbí již delší dobu e, délka zprávy z vlastní iniciativy. A jestliže tyto zprávy mají být takto krátké, tak jsme směšní. A jestliže můžeme prostřednictvím pozměňovacích návrhů tuto zprávu prodloužit, tak já si myslím, že tato cesta není správná. Ten, tato, toto pravidlo již existuje deset let a pravděpodobně ho rychle nedokážeme změnit. Já chci ještě podotknout, že Evropská investiční banka eh, také navýšila svůj kapitál v posledních letech. Je to poslední finanční ústav, na kterém se podílí EU a také národní státy a který dodržuje e, různé e, pravidla a to například se týká také toho, že 25 e, kapitálu se má použít na zelenou ekonomiku. EIB sehrává důležitou roli při v, v rámci mezinárodní činnosti a ekologické činnosti EU a já také uvítám, jestliže tento status a postavení EIB zachováme. Podívám, porovnáme-li například situaci EIB s jejími konkurenty, například národními dokumenty či azijskou bankou a dalšími bankami, tak musím říci, že je na tom EIB velmi dobře a hodnotím ji pozitivně a proto bychom měli EIB podpořit, aby zachovala rovnováhu mezi financováním, aby na druhé straně byla eh, v konkurenci s obchodními bankami, ale tato konkurence musí být férová. A mimo to musíme u věcí, které se týkají například základ z eh, pronevěření a snižo, umělé snižování daní, tak tady musíme EIB vybavit tak, aby zde byla dostatečně rezilientní. já společně s ostatními stínovými zpravodaji a paní Kapl bych chtěl předložit velice dobrou zprávu, která se bude dívat do budoucnosti. Děkuji. Thank you. Děkuji za Alde. Prosím, máte slovo. Promiňte, mohu se zeptat, proč kolegové SD vždy jdou eh, ven z místnosti, jestliže předkládá paní Kapl zprávu? Co to je za chování? you should ask to this in the group. I see it. Zeptejte se jich, jsou tady. Vy jste také z SD, pane předsedo. Já vidím, že všichni odešli a to není poprvé. A zatím se skrývá určitě strategie, protože to nevidím poprvé. E Je tady více kolegů ze SAD než za EPP, takže bych se vás mohl zeptat, proč nepřišli. Ale e, běžně to bývá tak, že na druhém místě vždy hovoří SD. Prosím vás, nehrajte to na nás, pane předsedo. Já jsem si všiml, že jsou tady tři kolegové z SD, takže vaše otázka je oprávněná, ale možná, že to není nejlepší okamžik, kdy ji položit. So leave Prosím, děkuji mnohokrát. Za kolegu pana Kolene jsem chtěla poděkovat, paní Kapel za velmi dobrý návrh zprávy. Nicméně zde vidím určité oblasti, které by se daly vylepšit. Na rozdíl od jiných bank, Evropská centrální banka je stoprocentně vlastněná Evropskou unii a proto by také měla mít stoprocentní kontrolu nad svým užíváním. Ráda bych, aby Evropská centrální banka měla větší roli při vytváření rozvojových strategií. Evropská investiční banka by také měla dělat více pro podporu administrativní kapacity státu. Funkčnost naší státní zprávy je nezbytným předpokladem rozvoje hospodářství a taky potřebují naši občané. Evropská investiční banka by se také měla více snažit komunikovat se širší veřejností. Kromě toho je také potřeba zamyslet se nad tím, jestli neexistují příležitosti pro větší vložení občanů do definování projektu Evropské investiční banky, že tímto bychom ji přiblížili občanům. Kromě toho také nesmíme zapomínat na to, že máme poměrně složitý systém zprávy a řízení ekonomiky, který bychom měli lépe využít. Potřebujeme postupovat konzistentně při výběru projektů na základě konkrétních doporučení pro země anebo řízení pro makroekonomickou nerovnováhu. Evropská investiční banka by měla působit decentralizovaněji, tak aby bylo možné financovat projekty, které jsou na místní úrovni a odpovídají místním potřebám. Bude také potřeba se zamyslet nad řádným rámcem pro dohled Evropské investiční banky, nejenom na základě SSM a EIB, ale na základě smíšeného týmu EBI, MC, ECA, ESA pardon, a možná vnějších odborníků. Thank you. Děkuji. Dimitrios. Je Dimitrios připraven? Protože je na řadě. Výborně. Gue Dimitrios Papadimoulis. Dimitrios Papadimoulis za GUE, prosím. Děkuji. Omlouvám se, musel jsem běžet z plenárky a z konference předsedů. Především děkuji paní zpravodajce. ale chtěl bych říci, že náš přístup k Evropské investiční bance je ambicioznější a byli bychom rádi, aby to bylo zohledněno ve zprávě. A za tímto účelem by podle nás bylo vhodné, aby jsme se zabývali návrhy, které byly předkládány už během posledních pár let. Ano, v Evropě potřebujeme více investic. Je také pravda, že v Evropě jsou regiony, ale nejenom regiony, dokonce celé členské státy, kde dochází ke snižování investic a objevují se tam zásadní škrty. Na druhou stranu potřebujeme eh, investovat do oběhové ekonomiky, do investice do trvale udržitelného rozvoje a Evropská investiční banka v této oblasti hraje klíčovou roli. A může nám na pomoci zajistit trvale udržitelný a spravedlivý růst. Skupina GUE předloží řadu pozněvacích návrhů k této zprávě a velice rádi budeme spolupracovat se spravodajkou a se stínovými zpravodaji. na zlepšení této skvělé zprávy. Děkuji. Děkuji. A nikdo jiný se nehlásí, takže dáme slovo zástupci Evropské investiční banky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Rádi bychom poděkovali paní Kapl a všem ostatním poslancům a poslankyním, kteří pracovali na této zprávě. Naše banka má za sebou roky transformace. A to nejenom kvůli finanční krizi za poslední roky. Nicméně tuto práci ještě nemáme za sebou. A tady úplně souhlasím s panem Papademolisem, který říkal, že v Evropě stále potřebujeme investice. Když se podíváme na údaje, zjišťujeme, že investice v Evropě jsou pořád o 10 nižší než v roce 2007. Takže v řadě oblastí a to především v oblasti financování malých a středních podniků a digitální transformace. Před námi stojí stále velké výzvy. Evropská investiční banka pomáhla překonat finanční krizi a děkujeme mnohokrát za to Evropská komise, že jste nám v tom byli nápomocní. Nicméně Máme před sebou ještě řadu velkých výzev. Jednou z nich je Brexit, kde tedy musíme nahradit kapitál v Evropské investiční bance, o který přijdeme po vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Akcionáři nás podporují, ale proces ještě nedoběhl. A doufám, že se nám to podaří brzy protože potřebujeme vyslat na trh jasné signály týkající se trvalé udržitelnosti podnikatelského modelu Evropské investiční banky po Brexitu. Je to důležité jak pro naše hospodářství, tak pro celou Evropskou unii po Brexitu. Vyjednávání o víceletém finančním rámci budou další výzvou a doufám, že Evropský parlament bude ochoten podpořit názor, že struktura řízení, která fungovala, by měla fungovat i u InvestEU. Paní Věrník a ostatní hovořili o naší roli v eh, rozvojové politice a tady si myslím, že před námi stojí opravdu významná výzva. Jakožto Banka Evropské unie máme povinnosti vyplývající ze smlouvy vytvářet a realizovat rozvojovou politiku Evropské unie. Nicméně to není nutně pohled, který čpí s a na návrhu, které máme na stole. Takže doufám, že s komisí a spoluzákonodárci se nám podaří najít zavčas kompromis. Neměli bychom podkopávat věci, které v EU fungují, a to se určitě týká mandátu na vnější půjčování pro Evropskou investiční banku a mandátu, který máme i a, pro půjčování mimo Evropskou unii tedy. Pokud něco v EU funguje, tak je potřeba to chránit. A teď jenom velice stručně ke dvěma dalším věcem. Ano, místní a malé projekty nám leží daleko více na srdce a spolupracujeme na nich s regiony a s městy, ale také s místními rozvojovými agenturami a bankami. A to přes prostředkované půjčky a také různé produkty, které jsou napojeny na provádění strukturálních fondů. Nebudu tady zacházet do podrobností, protože na to není vhodná příležitost zde, ale chtěl jsem poděkovat eh, za změny ve finančním nařízení. které rychle proběhly i díky podpoře Evropského parlamentu a díky nim jsme byli schopni ukázat, že finanční nástroje jsme schopni propojit s, se strukturálními fondy je potřeba si v tom udělat trochu reklamu. Přiznám se, že komunikace se nám moc nedaří, nevím úplně, jak to změnit, ale pořád to tedy musím přiznat, byť to bolí. Ale snažíme se, snažíme se to změnit. Pane předsedo, tím bych asi skončil, pokud nemáte žádné další otázky. Děkuji. please. Děkuji, zpravodajka, prosím. Děkuji. Můj je můj postřeh, že opravdu zpráva čítající šest tisíc písmen je nedostatečná. To také vidíme nyní na připomínkách kolegů. Samozřejmě mnohé návrhy již byly předloženy v minulosti, které se měly zohlednit, ale bohužel to nebylo možné, protože zpráva má být právě krátká. Ale my to to bu, rekapitulujeme na našich zasedání se stínovými zpravodaji a je mně je jasné, že musíme posílit zelené hospodářství, oběhové hospodářství a také musíme eh, se věnovat tax compliance a beneficial ownership. To je mi jasné, to nesmí být pouze ústní sliby, ale musí se to stát praxí. Je tř třeba také zmínit, že financování projektů v třetích státech je mimořádně důležité. Třetí země potřebují naši finanční podporu. Musíme také podporovat bankovní projekty v těchto zemích. To jsou šance nejenom pro tyto země, ale také pro evropské hospodářství. E, toto souvisí především s posílením afrického kontinentu, což jde ruku v ruce s africkou strategií. My také eh, tedy eh, ještě rozpracujeme tuto zprávu tak, aby odpovídala významu EIB. Děkuji. Děkuji. Takže jak vypadá časový plán? Pozměňovací návrhy do 11. října, posouzení návrhů 12. listopadu, hlasování ve výboru Ekon 19. listopadu. A přejdeme k dalšímu bodu. Je to návrh stanoviska Ivany Maletič ke společným ustanovením o evropském o evropských strukturálních fondech. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Cílem CPR je vytvořit společný systém, zjednodušená konsolidovaná pravidla pro sedm fondů, sedm evropských fondů, s tím, že se sníží administrativní zátěž pro programové orgány a příjemce a zajistí se také plynulá implementace. Navržená makroekonomická podmíněnost je pro náš výbor nejpodstatnější. Jednoduše je to podobné jako teď v tomto finančním období, takže přizpůsobení programů prioritám EU a zvýšení efektivity, zejména vznik větší vazby na evropský semestr, by měly představovat některé z těch nejdůležitějších cílů v tomto nařízení. Měli bychom však také zvážit, že v příštím období Chceme nový program na podporu reform a tento program navazuje na pilotní program ze současného období a cílem je implementace doporučení pro jednotlivé země a je tam také úzká vazba na evropský semestr. Rozpočet pro RSP je 25 miliard eur. Na druhou stranu soudržnost se snižuje, prostředky na soudržnost se snižují a proto si myslím, že politika soudržnosti, obálka na politiku soudržnosti by se měla využít, pokud všechny prostředky, které jsou k dispozici v rámci podpůrného programu pro reformy, využijí členské státy. Pro země, které tam spadají pod tu soudržnost, je však těžké, že pokud mají paralelně využívat oba nástroje, nebudou mít dostatečnou kapacitu. Proto bychom je měli především podpořit v tom, aby využili ten podporný program pro reformy. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že proběhnou strukturální reformy se stejnou úrovní investic jako v současném období a že to povede k tomu, jak si to představujeme. To znamená víc pracovních míst, eh, zvýšení produktivity, zvýšení životní úrovně. Pokud je o opatření, která pomáhají zvýšit efektivitu fondů, řádná mm, hospodářská zpráva, Komise a Rada mohou přijímat rozhodnutí bez stanoviska Evropského parlamentu a jenom nás informují, mají nás jenom informovat o opatřeních pro implementaci. To bychom také měli změnit. Já myslím, že návrh na pozastavení závazku nebo návrh zrušit takové pozastavení by se měl nejprve projednat s parlamentem a teprve potom by to rada měla přijmout. A na závěr musím zdůraznit, že vítám zavedení té únikové doložky, což komisi umožní doporučit, aby rada zrušila pozastavení v případě mimořádných ekonomických okolností a nebo na základě udovodněné žádosti dotčeného státu. Vždy bychom si měli dát pozor na to, abychom víc věcí nepoškodili, když přijmeme nějaké takové opatření, aby to bychom nenapáchali víc škod než užitku. Děkuji, Andrea Kocolíno za SAD. My máme posuzovat politiku soudržnosti těch sedm nařízení a všechny tyto nástroje z pohledu výboru pro hospodářské záležitosti, ale chci kolegům připomenout, a také sám sobě chci připomenout, o čem vlastně mluvíme. Je to jeden ze zásadních nástrojů, které Evropa má. Abychom překlenuli mezery a podpořili rozvoj a zaměstnanost v našich zemích. Politiku soudržnosti a nástroje této politiky bychom proto nikdy neměli eh, využívat jako jakýsi obušek, jako nástroj, kterým trestáme členské státy. Víme také, že regiony a orgány místní samozprávy v jednotlivých komunitách jsou v přední linii, pokud je o tento aspekt. To je první věc. Druhá věc. Makroekonomická podmíněnost, jak jsme v posledních letech viděli, není životaschopná. Když jsme se o to pokusili, nepodařilo se nám nic vylepšit. Já si tedy myslím, že to musíme ještě dál zvážit. A poslední věc. Viděli jsme velice konkrétní příklad Řecka v posledních letech nevyužívalo se spolufinancování, místo toho se využily evropské prostředky. A to byl významný hnací motor obnovy. A proto bychom měli žádat, že se posílí spolufinancování ze strany členských států. A já si myslím, že bychom měli přestat brát politiku soudržnosti jako jakýsi doplňkový nástroj, ve vztahu k národním investicím. Musíme opravdu sami mezi sebou probrat, jak zajistit, že spolufinancování může být progresivní a účinné, protože když se vezmeme státy, regiony, místní orgány, pokud chceme, nebo budeme chtít, aby zdvojnásobili své výdaje, tak tyto obce, tyto regiony, tyto země, když budou mít víc daní, budou lépe dodržovat pakt stability. A budeme se snažit prostě stimulovat investice. Takže chci ještě jednou poukázat na to, že, jak už bylo řečeno, progresivně snižujeme spolufinancování jako jakýsi prvek paktu stability a tolik asi všechny věci, které jsem chtěla říct a projeví se to v mých pozměňovacích návrzích. Děkuji. Stan- Stanislav Ozok. A chci poděkovat Pervánč Beres za to, že bude chvíli předsedat. Já se za chviličku vrátím. Paní posou... Pane předsedo, paní zpravodajko, mnohokrát děkuji za vaše stanovisko. Skupina EKR má za to, že tyto nové předpisy, které navrhuje Evropská komise, jsou velice důležité v rámci spojení sedmi rozvojových fondů v jeden nástroj pro financování. To by do značné míry mělo zjednodušit administrativní práci a zvýšit transparentnost předpisů pro eh, běžného občana. Co se týče samotného textu, tak skupina EKR nepodporuje to, aby se odkazovalo k novému programu pro reformy, především do pozněvací návrhy 1, 2, 5, 6, 7, protože ještě nevíme, jak bude vypadat konečný text tohoto nařízení. Takže odkazovat na neexistující právní akt je určitě proti zásadám kvalitní přípravy legislativních textů. Tento návrh je navíc kontroverzní mezi členskými státy. Potom ještě další věc. Skupina EKR nepodporuje návrh, aby se posílila role Evropského parlamentu v procesu řízení fondů. Konkrétně se jedná o pozněvací návrhy 3 a 11. A to konkrétně, co se týče aspektu zastavování pladeb. Podporujeme návrh té unikové klauzule, Může se tomu říkat tak či onak. Tedy návrh, aby Evropská komise mohla předložit radě návrh na stažení pozastavení plave v případě mimořádných hospodářských okolností, anebo může také předložit zainteresovaný stát podloženou žádost. To si myslím, že je velice dobré řešení. A potom poslední věc, co se týče rozdílu v eh, zacházení se závazky a platbami, tak máme za to, že původní návrh Evropské komise je lepší a myslíme si, že je zde jistý prostor pro kompromis. Děkuji za pozornost. Eh, merci pour le groupe Lima. Děkuji, Ramor Tremoza. Nyní. Děkuji, Pervanč. Pokaždé, když se mluví o tom, jak se v Evropské unii budou vynakládat peníze, zdůrazňujeme, že je potřeba dobře vynaložit veřejné prostředky. Jinak nic nevybudujeme. Samozřejmě toto nařízení o společných ustanoveních si klade za cíl omezit zbytečné administrativní překážky. Mm, mimo jiné v řídících orgánech. Myslíme si, že pozitivní, aby tam byla flexibilita a účinnost. To je jádrem toho návrhu. Článek 147 smlouvy o fungování EU bychom také měli zmínit v této souvislosti. Unie by měla podporovat e, rozvoj tím, že omezí rozdíly ve vývoji regionů. Regionální specifika tady musí hrát klíčovou roli v tomto návrhu. A poslední věc je pozitivní, že kondicionalita bude napojena na evropský semestr. I když je třeba upřesnit, že ta vazba bude zjednodušena. Doporučení pro jednotlivé země je třeba zohlednit při programování, a to ve všech situacích od počátku programování i v, eh, ve střednědobém hodnocení i konečném hodnocení projektu. Tak můžeme zajistit řádnou implementaci jak těchto nařízení, tak všech projektů, které z toho budou vyplývat. Děkuji. Uh, merci. Děkuji. Zelení tady nejsou zastoupeni, takže dávám slovo GUE. Miguel Vigas, prosím. Bom, eh, relativamente a este relatório, nós temos uma, uma opinião geral que naturalmente não coincide necessariamente. My máme obecný názor, který eventuálně nemusí souhlasit s názorem zpravodajky. Naše zásadní kritika se uh, týká omezení oblasti působnosti. Nám eh, jde především o tematickou koncentraci strukturálních fondů. A toto vede také. Eh, ve francouzské verzi minimálně není slyšet, je zjevně problém s mikrofonem v tlumočnické kabině. C'est bon, je, continue? Ok. Portanto, uh, resumindo, não tenho muito a dizer, mas há aqui takže, jak již jsem řekl, nechci příliš mnoho dodat. Nám se jde o tematickou koncentraci, také o propojení s evropským eh, semestrem u národních doporučení a také nám jde o podmíněnost. A tady se omezuje možnost eh, národních států tak, aby mohli být vstříc svým občanům, takže jsme kritičtí vůči této zprávě a to to neslibuje nic dobrého z hlediska kompromisu. My předložíme naše pozměňovací návrhy tak, aby jsme vyjádřili náš názor, ale v zásadě se díváme na tuto zprávu spíše negativně, velice negativně. Děkuji. A kdo se hlásí? Hlásí se někdo? Pakliže ne, tak, paní Malekyč, můžete prosím ukončit tuto diskusi. Thank you very much. krát děkuji. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že cílem není trestat konečné příjemce nebo orgány místní samozprávy, ale vylepšit dosávání cílu politiky soudržnosti, makroekonomickou podmíněnost. A proto bychom měli být opatrní při implementaci různých opatření, abychom nespáchali víc škod, než přinesli užitku. Pan Ozok tady není, ale on zdůraznil, že není dobré zmiňovat podpůrné programy pro reformy, protože to nařízení zatím ještě neplatí. Ale návrh nařízení, který připravila komise, už máme. A začali jsme o tom diskutovat. Já myslím, že bychom to měli brát jako balíček, protože se to navzájem doplňuje. Ptal se také na platby, proč jsme vypustili platby z pozměňovacích návrhů. Je to proto, že cílem není blokovat implementaci politiky soudržnosti, ale vylepšit implementaci doporučení pro jednotlivé země. A proto je lepší blokovat závazky než platby. A proto se to vypouštělo. Děkuji. Děkuji a chci jenom připomenout harmonogram. Pozněvací návrhy mají termín 9. října poledne, potom pozněvací návrhy budou proskoumány 12. listopadu, ten týžden se bude hlasovat ve výboru Regionální výbor bude hlasovat 3. prosince. Tím se dostáváme do bodu 9 na pořadu jednání a dávám slovo k stanovisku o diferencované integraci paní zpravodajce Doru Fronzolika, panu zpravodaj Doru Fronzolika na pět minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Integrace není nový nás, nový jev. Diskuse o diferencované integraci již spustila se v 70. letech a v 90. letech se intenzifikovala a následně vedla ke konkrétním výsledkům vytvoření a společ- jednotného trhu a společné měny. Diferencovaná integrace může být považována za nástroj, který umožňuje posílit evropskou integraci a to ve formě, která nejlépe odpovídá místním politickým podmínkám. Zároveň ale může být zjednodušený a racionalizovaný a může být zvýšena efektivita a legitimita, demokratická legitimita. Bohužel, diferencovaná integrace je často vnímána především členskými státy, které nedávno vstoupily do Evropské unie ze střední a východní Evropy jako prostředek pro vytváření členů Evropské unie první a druhé třídy. Diferenciace vedla, měla vést k prohlubování integrace a k rozšířování a Zároveň docházelo ke zvyšování počtu politik, společných politik Evropské unie. Přestože se jedná o zprávu AVKO, která se soustředuje hlavně na to, jak by se měla v Evropské unii organizovat diferenciace, tak já jsem se přesto snažil soustředit na to, že je důležité zajistit podporu a pobídky pro členské státy, které chtějí přejít na optin, ať už tedy bude vypadat ten budoucí model diferencované integrace jakkoliv, ale to především platí pro zbližování politika pro hospodářský rozvoj. Všichni asi souhlasíme s tím, že v rámci rozho- mezivládního rozhodování a při eh, dochází ke snižování transparentnosti a demokratické odpovědnosti. Komunitární metoda která není statická, představuje nejlepší způsob, jak může Evropská unie fungovat. A následně bychom se měli postarat o to, že by měla být obnovována a aktualizována, až to bude potřeba. A v rámci těchto cílů chci také zdůraznit, že je potřeba posílit roli Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, a to v obnoveném rámci řízení ekonomiky a je také potřeba posílit demokratickou odpovědnost a zaintegrovat do všeho, do, vš- do evropské smlouvy mechanismus evropské stabilizace a dávat více prostředků komisi pro koordinaci hospodářských politik. Brexit je příležitost, jak se zbavit opt-outu ve prospěch nediskriminačního optinu, který nebude bránit postupovat k integrovanější Evropě, ale který naopak poskytne dostatečnou flexibilitu pro to, abychom mohli v jádru postupovat rychleji a pořád nechat otevřené dveře pro ty, kteří budou schopni naplnit potřebná kritéria. A nakonec chci zdůraznit, jak konvergence kohezních fondů, strukturálních fondů a investic Evropské investiční banky je důležité. Také s podporou programů pro reformy, především těm zemím, které chtějí vstoupit do eurozóny, že to bude posilovat zbližování v rámci Evropské unie – a také to posílí rozpočty pro tyto programy. A nakonec mnohokrát děkuji kolegové za vaši pozornost. Budu se těšit na vaše názory a pozněvací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu předkladateli. Nevidím tady všechny stínové zpravodaje, ale za liberální skupinu, nebo pardon, za EPP chcete vystoupit? Dobrá, tak za EPP B eh, bude nahrazen pan Lamazov, paní Maletič, prosím. Mnohokrát děkuji, ano. Kolega Alan Lamasur připravil svůj příspěvek a já to přečtu místo něj. V návrhu stanoviska je několik zajímavých věcí, které se týkají mechanismu pro optin. Debata se tak více zaměřuje na integraci uvnitř Unie, spíše než na vztahy s třetími zeměmi. Odstavec o integraci ISM do smluv ale nespadá pod téma této zprávy. Kromě toho, pokud je o poslední odstavec, důraz by měl být kladen na politiky, které představují motivaci pro integraci. Přístup k tomu mají všechny země EU, takže nemá smysl zmiňovat to ve zprávě o diferencované integraci. Děkuji. Merci. Uh, et du coup... Děkuji. A protože tady nemáme nikoho z EKR, ale ano, vy chcete, tak pardon, já jsem vás neviděla. Pan Starbaty, máte slovo. Já jsem vycházel podle, z programu jednání. Já mám tedy připomínku k tomuto návrhu. Já se domnívám, že mezi vládní postup snižuje transparentnost i demokratickou legitimitu. To sledujeme u euroskupiny, u eurozóny, kdy například e, se stanoví povinnosti pro Řecko a pod pan Moskoviči a Macron řeknou, že to co eh, zde bylo dohodnuto, je nemožné, ale na druhé straně potřebujeme demokratickou kontroli, to je posílení centralizace neboť ESM se skládá z prostředků národních států. Nelze jednoduše tyto peníze prostě zkomunitárnit to také řekl německý ministr Scholz eh, v tomto parlamentu. To, co se tady navrhuje v bodě dvě, to není nic jiného než centralizace, což znamená také byrokratizace, i když je to demokratické pojištěno, zajištěno, je to forma demokratického centralismu k bodu 5. Tady se to týká toho, že ti, kteří se nechtějí a nemohou rozhodnout, takže když se jim ukáže, že jsou tady určité prostředky, tak aby je čerpali. Takže to není správný způsob postupu. Takže to to není také materiál pro diferencovanou integraci, je to dokument, který podporuje centralizaci Evropské unie. Merci, merci aussi Děkuji a děkuji také za to, že jste se držel řečnické lhůty. A teď se dostávám k libe paní Liv Viering, prosím. Děkuji. Zulík. Vážené, vážený pane Frunzoliko, vážení kolegové, já vítám návrh zprávy. Je stručný, věcný a v podstatě ukazuje, jak chceme postupovat. Ano, Je to komunitární metoda, která definuje budoucnost naší, naší unie. Mezinvládní struktury jsou užitečné, když jsou relevantní, ale jsou škodlivé, když se uplatňují na politiky, o kterých je lépe rozhodovat na úrovni unie. To jsou problémy, kde jenom Unie může najít řešení a přidat nějakou hodnotu. Máme tady určité prvky z prohlášení z Misberchu. O řadě z nich je možné jednat ve správném rámci, i když podle mě by se mělo všechno zaměřit na hlubší a silnější ekonomickou a monetární unii. Mám ovšem pár připomínek. Za prvé, odpovědnost musí jít ruku v ruce se skutečnou zodpovědností. My nejsme unie transferů. Za druhé, institucionalizace malých a středních podniků je sice dobrý nápad, ale připomíná mi to hlubší problém. Problém, který už máme delší dobu jak je možné nějaký orgán institucionalizovat, když se ne všichni členové účastní všech politik. Já chápu, že ne každý může být účastníkem všech mechanismů hned od samého počátku. Integrace nějakou dobu trvá. Ale při nejmenším bychom měli mít jasný plán na to, jak to nastane. A na závěr chci říct, že diferencovaná integrace je v pořádku, ale už ne Evropa à la carte. Děkuji. Merci beaucoup. Alors, euh... Děkuji. Pane Degasi, chcete vystoupit za GUE? Když tady nemáte stínového zpravodaje, nechcete. Dobrá, takže dám slovo zpravodajovi. Děkuji mnohokrát všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili k tomuto tématu. Budeme muset spolupracovat. Chápu vaše postoje a samozřejmě bude důležité snažit zachovat veškeré dohody o hospodářské a měnové unii pro všechny členské státy Evropské unie, aspoň pro budoucnost. Až tedy budou připraveny naplnit veškeré předpoklady pro to, aby mohli vstoupit do eurozóny. Zároveň ale musím říci, že ze zemí střední a východní Evropy zaznívají velmi silné hlasy, které říkají, že musíme konat společně tam, kde je to možné, a že nemůžeme vytvářet, nevím, jak to říct politicky korektně, ty nové železné opony mezi západní a východní Evropou. A že je důležité, aby všechny členské státy, které chtějí být součástí hospodářské měnové unie, ji mohly být v budoucnosti. Čili, že je potřeba nechat otevřený, otevřená vrata pro všechny členské státy, které chtějí vstoupit do hospodářské měnové unie. A země, které budou chtít vstoupit do budoucnosti do EU, by také měly mít tuto perspektivu. Takže pro ně je také potřeba skončit s těmi opt-in a opt-out, protože jedním z problémů Evropské unie Oni prostě vidí, že každá země má 4-5 optautů a tak se nedá pokračovat. Jak říkal kolega, nemůžeme mít nové členské státy, které si budou vybírat z Evropy to, co se jim hodí a nevy, nebudou si vybírat to, co se jim nehodí. Nevím, jak to mám ještě říct. Prostě nemůžeme pouze čerpat z výhod, evropské legislativy. Takže prostě obtěny optauty by měly skončit a že všichni budoucí členové Evropské unie prostě budou muset přistoupit k tomu, co v EU je v dané chvíli a je potřeba skončit s optauty u různých oblastí. Děkuji. Eh, Děkuji, pane zpravodaji. Takže pozněvací návrhy, tam máme termín 12 hodin 9. října s tím, že hlasovat a diskutovat se bude 12. listopadu. Ne, pardon, 12. No, ano, 12. listopadu. V Avku nevím, kdy se bude hlasovat, ale předpokládám, že poté. Teď máme na pořadu jednání bod číslo 10, který se týká harmonizace struktur spotřebních daní týkající se alkoholu a alkoholických nápojů. A naším zpravodajem je Miguel Viegas, který má slovo. E um- Děkuji jenom velice stručně. Jedná se o ospravedlnitelný návrh, o velmi dobře podložený návrh. Je to totiž téma, kde se praxe velmi liší u daňových režimů v jednotlivých státech. Liší se to, jak se zdaňují alkoholické nápoje, takže následně může dojít k rozpočtové arbitráži, kterou se snaží tento návrh změnit harmonizací výjimek pro alkohol. Jedná se především o klasifikaci určitých alkoholických nápojů, která se vyvíjí. A v tuto chvíli to nezjednodušuje aplikace daňového režimu. Je také potřeba zajistit ochranu malých výrobců, protože pochopitelně nechceme ohrozit eh, jejich hospodářskou činnost, která je důležitá pro řadu regionů. Je to velmi složitá agenda, která je zároveň dosti odborná, ale přesto mám za to, že tato iniciativa je důležitá a potřebná. A právě z toho důvodu jsme tedy vytvořili tuto zprávu, kterou máte všichni k dispozici. A pochopitelně budu připraven si vyslechnout vaše připomínky. Děkuji. Děkuji za EPP Herbert Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím se zpravodajem, jedná se o technickou zprávu a jde o to, aby abychom odstranili v rámci refitu veškeré nesrovnalosti u zdaňování alkoholu. Já mám problém s prvním pozňovacím návrhem v článku 1. Tady se hovoří o tom, že eh, to se týká pivo a tady se to týká přísad, například cukr nevím, proč má spadat cukr pod spotřební daň. A já lituji toho, že komisi se nepodařilo předložit návrh pro vypočtení spotřebních daňů pro online obchod. Tento problém už máme dlouho v EU. Není možné, Eh, zasílat přeshraničně eh, eh, alkoholické nápoje zakoupené online. Takže se to týká toho, že tady jsou obrovské byrokratické překážky. Například se nyní velice obchoduje s vínem a bylo by to vhodné pro malé vinaře a proto je nepochopitelné, že nedokážeme tady vypracovat návrh. A tady přece je možné nakonec nakoupit mělo by být možné nakoupit si eh, víno online. Já přece mohu jet autem přes eh, hranici a tam si naplnit eh, kufr auta vínem, ale online prostě to nejde, protože nemáme příslušný návrh pro zúčtování spotřebních daní takže jde o to, aby se dala dobře spočítat počítat spotřební daně tak, abychom mohli kupovat alkoholické nápoje přeshraničně online. Mobilizy a vy... Předpokládám, že i pivní sektor k tomu bude co mít říct. Co se týče socialistů, eh, pan Ludvíkson, prosím, máte slovo. Tak, Děkuji, paní předsedkyně. Skupina SAD se může připojit ke zpravodaji panu Věrgasovi. Myslíme si, že bychom měli podpořit návrh komise, která, který se týká spotřební daně z alkoholu a z alkoholických nápojů. Ta směrnice se vůbec nevyvíjí, nebyly tam žádné změny, přestože e, trh se vyvíjel dál, objeví se na trhu nové technologie, takže máme různé sazby daní, různé sazby cel v různých zemích. To vede k vyhýbání se daňové povinnosti a znamená to také, že daňové úřady a všichni aktéři na trhu musí řešit spoustu byrokracie. A je to také problém pomalé a e, střední podniky, problém obchodních válek. Mluvíme třeba o snížené spotřební dani pro menší výrobce, to se málo vyžívá, věci nejsou úplně jasné třeba pokud je o sladidla anebo příchutě alkoholu. Den se pak počítá jinak. Takže z naší strany můžeme schválit tento návrh komise. Děkuji. Um, merci. Já vám taky děkuji. Za liberály dostane slovo Ramon Tremosa. Děkuji, paní předsedkyně. Jistě, zjednodušený postup, který navrhuje zpravodajká komise, je správná věc, jak teď bylo řečeno, nicméně dostali jsme žádosti od malých rodinných podniků, které už působí několik generací, týká se to jejich značek, některé vznikly třeba před stovkou let, třeba v mém volebním obvodě i jinde a v celé EU. E Chtějí vyváženější, účinnější způsob přístupu k tomuto sektoru. Pobídky pro malé výrobce by měly být takové, že bude stejná úroveň pro uplatňování snížené sazby. S tím, že se to teď poměřuje vůči různým standardům u různých alkoholů, třeba u piva, sajdru, eh, vína a tak dále. Takže když někdo stanoví jiný limit pro sníženou sazbu, bude to mít negativní dopad na rodinné podniky v nějakém sektoru. Ale zvýhodní to rodinný podnik z jiného sektoru. Jde třeba o malou palírnu a malý pivovar. Takže krátce, tyto specifické malé a střední podniky žádají, abychom zajistili větší spravedlnost, aby měli stejné daňové výhody jako třeba u sajdru. A také chtějí ustanovení, které by umožnilo nižší sazbu, když se ty produkty prodávají ve stánkovém prodeji. Děkuji. Eh, merci. Děkuji, za zelené nikoho nemáme. Teď je otázka, kdo podporuje návrh zpravodaje přistoupit na zjednodušený legislativní postup bez pozněvacích návrhů. Je to něco, na čem se všichni zhodnou? Tedy na základě návrhu Evropské komise? Ano? Nikdo proti tomu nic nemáte? Dobrá, tak v tom případě budeme pokračovat tímto stylem. A to znamená, že se tedy budeme řídit článkem 50 odstavcem 1 jednacího řádu. A že můžeme zařadit na program tuto zprávu na přímé hlasování v plénu. Máme prosím ještě někdo něco? Zdá se, že ne. Tak v tom případě vám přeji krásný zbytek večera ve Štrasburku.